Náček, tak parlament bere na vědomí, eh, že křeslo je uvolněné od 9. listopadu 2017 eh, podle jednacího řádu a takto i byl informován příslušný Národní úřad. Také bych chtěl informovat, eh, že paní Lunáček podala demisi ze svého postu místo předsedkyni 24.10.2017. Dnes tedy budeme eh, volit nového místo předsedu parlamentu, který nahradí paní Lunáček. A zde připomínám, že kandidatury eh, se mohou prezentovat, předkládat eh, v eh, úterý 24.10.2017 v 18 hodin. Tyto kandidatury se předkládají generálnímu tajemníkovi v kanceláři R00101 ano, budovy Louis Weiss. A musí to i zahrnovat akceptaci daného kandidáta či kandidátky. Hlasovat budeme ve čtvrtek ve 12 hodin. Výbor, právní výbor prověřil eh, eh,